Good afternoon. Ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, vážení kolegové, dámy a pánové. Vítám vás na schůzi další eh, v pořadí našeho výboru. Dnes jsme hostiteli mimo jiné pana eh, Petra Žigy, ministra hospodářství Slovenské republiky. Děkujeme za eh, návštěvu, pane ministře, a dovolte, abych hned v úvodu tohoto zasedání podal několik informací, omlouvám se za to, ale je to náš eh, běžný postup, abych informoval naše kolegy z Evropského parlamentu o některých důležitých věcech. Za prvé, pokud nejsou z vaší strany připomínky, můžeme schválit pořad jednání bez změn a tak se táží, zdali máte námitky vůči pořadu e, jednání na e, nadcházející e, půl druhého dne. Takže pokud do zítřejšího večera 18.30 nebudete mít námitek, tak eh, schvalujeme pořad jednání. Další sdělení. Eh, eh, značení energetické účinnosti, to je zpráva kolegy Tamburána, mm, byla postoupena zpět výboru z důvodu neformálního trigu z rady a minulý týden jsme schválili o tom zprávu ve Štrasburku. Vyjednávací tým bude veden zpravodajem a předsednictvím. Předsednictví trialogu je v rukou předsedy výboru a také potřebujeme také stínové zpravodaje. Takže já budu předsedat trialogu, pan Tamburano bude vedoucím vyjednávacího týmu společně se stínovými zpravodaji. Druhý bod. ITER udělení eh, absolutoria za eh, eh, rozpočet. Výbor pro rozpočtovou kontrolu bude debatovat s komisařem Kalněte o udělení absolutoria za ITER 2014. Tato diskuse proběhne ve čtvrtek 14. července od 9 hodin ráno. Všichni vý, eh, členové výboru ITRE jsou eh, pozváni a sice zcela konkrétně obdrželi jsme eh, zcela zvláštní pozvánku, protože my samozřejmě můžeme navštěvovat jakékoliv zasedání výboru v Evropského parlamentu dle libosti, kamkoliv chceme zajít a naslouchat, ale tentokrát Výbor pro rozpočtovou kontrolu nám zaslal speciální pozvání vzhledem k tomu, že my jsme příslušní eh, výbor pro ITER. Takže to bude ve čtvrtek od 9 hodin ráno. Všichni členové ITRE jsou pozváni. Poslanci byli o tom informováni ještě navíc i e-mailem, takže prosím, pokud eh, budete eh, chtít eh, poslouchat naše kolegy z výboru pro rozpočtovou kontrolu, anebo pokud tam budete chtít promluvit, tak budete mít i tuto možnost. Je to přístupné pro náš výbor. Takže tolik z mé strany pro informaci. Máte připomínky, komentáře? Zdá se, že nikoli, takže můžeme přistoupit k bodu číslo 3. Předsednictví Rady Evropské unie, návštěva pana Petra Žigy, slovenského ministra hospodářství. Ještě jednou vám děkujeme za eh, návštěvu. Je to vlastně první zasedání výboru ITRE po 1. červenci, tedy poté, co Slovenská republika převzala eh, předsednictví a vy jste tady s námi jako eh, první host na této první schůzi výboru. Pan Žiga je doktor filozofie a inženýr, je odpovědný za hospodářskou a energetickou politiku, malé a středně velké podniky Chtěl bych ještě říci, že náš výbor se bude během slovenského předsednictví zabývat energetikou, například eh, eh, rámco, rámcem pro eh, označování energetické účinnosti, dále ceny energie, zabezpečení dodávek plynu, to je velmi důležité a naléhavé téma. A po, po, pokud s tím u, skončíme v eh, říjnu, tak hned zahájíme trialog mezi vládní dohody, eh, nezávazný eh, nástroj o energetické účinnosti, a což je důležité také mm, pro eh, strategii eh, skapalněného zemního plynu a také strategie pro eh, chlazení a vytápění. To také spadá do naší příslušnosti během slovenského předsednictví. My jsme si pro tuto debatu vyhradili 90 minut, takže pokud vás mohu, pane ministře, požádat, abyste se ujal slova, prosím o váš projev. Děkuji. Děkuji vám za vaše laskavá slova, pane předseda. Pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové, je to pro mě velká čest navštívit vás a e, představit vám program prvního slovenského předsednictví Radě Evropské unii po 12 letech evropského členství e, je Slovensko poctěno, že může vést Radu Evropské unie. Uvědomujeme si eh, mimořádný význam vynikajících vztahů s Evropským parlamentem a jsme připraveni s vámi spolupracovat na všech důležitých tématech, eh, která budou diskutována a mm, prezentována v blízké budoucnosti. Dnes bych vám rád představil ty základní priority slovenského předsednictví a pak konkrétně hlavní témata v oblasti energetiky a konkurenceschopnosti. Toto jsou moje hlavní eh, priority, co by ministra hospodářství Slovenské republiky. Můj kolega, ministr pro telekomunikaci, vzdělávání a výzkum, vás budou informovat o další priority v eh, těchto rezortech v průběhu dnešního i zítřejšího dne. Slovensko eh, eh, se chápe svého předsednictví v době výzev, kde, kdy se Evropská unie potýká s řadou vnitřních i vnějších eh, výzev. Referendum ve Velké Británii ukazuje, že důvěra občanů v Evropskou unii byla výrazně eh, podkopána. Je eh, nezbytné, aby Evropská unie opět získala důvěru lidí a přinesla řešení, která zajistí perspektivu evropskému projektu. A proto slovenské předsednictví hodlá navazovat na pozitivní zkušenosti a a zaměřit se na agendu, která odstraní stávající nebo sníží stávající bariéry mezi členskými státy. Slovenské předsednictví se bude usilovat o pragmatismus. E, zaměříme se zejména na lidi a pragmatismus. Abychom toho dosáhli, chtěli bychom se zaměřit na čtyři základní priority. Chtěli bychom posílit evropskou ekonomiku, roku. Chtěli bychom zmodernizovat a rozšířit jednotný trh v oblasti energetiky a digitální ekonomiky. Chtě, chceme usolovat o udržitelnou migrační a asilovou politiku a chtěli bychom také eh, zintenzivní globální angažma Evropy. Jsem přesvědčen, že eh, spolupráce s vámi eh, přispěje k naplnění těchto priorit. A nyní bych se chtěl zaměřit na energetickou unii a následně na otázky konkurenceschopnosti energetika. Z mého uhlu pohledu je energetická politika důležitou oblastí naší společné práci a, práce a dohod. Konzumujeme všichni energii každý den, aniž bychom si to mnohdy uvědomovali a proto bezpečná, eh, bezpečné, únosné eh, dodávky energii jsou nezbytné pro naše domácnosti, konkurenceschopnost našeho průmyslu a ekonomický růst. Rok 2016 byl stanoven eh, jako rok Eh, završení energetické unie a naším cílem je toto naplnit. V návaznosti na vynikající práci předchozího nizozemského předsednictví a v souladu s pracovním programem komise budeme pracovat na důležitých návrzích týkajících se všech pěti eh, dimenzích energetické unie. Budeme usilovat o posílení solidarity a důvěry, budeme diskutovat o e, opatřeních pro nízkouhlíkové hospodářství a budeme se snažit o zvýšení konkurenceschopnosti a energetické účinnosti. A také budeme usilovat o další rozvoj mezinárodních vztahů v oblasti energetiky. Slovenské předsednictví bude vést jednání otevřeně a férově s vyváženým eh, přístupem, přístupem eh, vůči třem pilířům evropské politiky. Hlavní principy energetické unie podpořila i Rada eh, v několika Mm, při několika příležitostech a mm, mm, také si vážíme podpory Evropského parlamentu a doufáme, že se do práce plně zapojí. Máme před sebou několik důležitých materiálů a komise hodlá tento rok ještě vydat další. Slovenské předsednictví se bude snažit dosáhnout co největšího pokroku ve všech těchto oblastech a materiálech. Než předložím konkrétní priority, chtěl bych poznamenat, že jsme počítali potěšení, že trialog z 15. června 2016 dosáhl kompletního politického eh, dohovoru, eh, což eh, bude stvrzeno, nebo bylo stvrzeno i koreperem 22. června. A také bychom chtěli vyjádřit eh, díky eh, zpravodaji panu Kaplovi a všem stínovým zpravodajům a eh, účastníkům tohoto projektu a poděkovat za výbornou meziinstitucionální spolupráci. A nyní bych stručně shrnul naše záměry v těchto tématech. Rada přijala obecný přístup k návrhu revize legislativního rámce pro e, značení energetické účinnosti v roce 2015 ještě za lucemburského předsednictví. Vítáme mandát udělen zpravodají e, a jsme toho názoru, že nám to umožní e, dosáhnout rychlého kompromisu s přidanou hodnotou jak pro občany, tak pro průmysl. Komise schválila takzvaný balíček mm, automobilové bezpečnosti, pardon, plynové bezpečnosti eh, v oblasti energetiky eh, letos v únoru a uvědomujeme si ambice Evropského parlamentu a také vítáme eh, zprávy obou nebo návrhy zpráv obou zpravodajů, protože energetická bezpečnost a bezpečnost dodávek e, energie je naší prioritou. Pokud jde o mezi vládní dohody v energetice, Eh, hodláme zajistit eh, shodu s evropským právem a transparentnost. Diskuse eh, na radě však ukazují různé názory o tom, jak toho dosáhnout. Nicméně nizozemské předsednictví ehm, předložilo kompromis, který vyústil v obecný přístup rady v červnu 2016. Já považuji tento kompromis vycházející z hodnocení ex ante mezivládních dohod jako výrazný výrazný krok předu ve srovnání se stávajícím systémem a takto by to mělo být vnímáno. Bezpečnost dodávek plynu je stále ještě problém v několika evropských regionech. Reviz, revidované nařízení otevírá určité otázky, které je nutno eh, doladit. Například aplikace principu solidarity a regionální spolupráce, stejně tak jako transparentnost plynových kontra, eh, smluv. Eh, těšíme se na konstruktivní diskuse s Evropským parlamentem v těchto otázkách. Naším cílem je zapojit se do eh, vyjednávání co nejrychleji. Pokud je o energetickou účinnost, tento materiál má být zveřejněn v pod, na podzim. Eh, hodláme eh, uspořádat první výměnu názoru s radou a na energetickém summitu. Pokud jde o energetickou unii a obnovitelné zdroje. Tento materiál bude zveřejněn ke konci našeho předsednictví a pak kolegové eh, z Malty uspořádají eh, pravděpodobně eh, vrcholné setkání na toto téma. Nicméně nasnažíme se připravit půdu pro tyto diskuse, tak jak to bylo dohodnuto v rámci programu Trojky my eh, budeme řešit otázky řízení energetické unie eh, už i zítra na neformálním samitu v Bratislavě a také budeme diskutovat eh, o sazbách a o energetické bezpečnosti v rámci strategie skapalněného zemního plynu. Pane předsedo, jsem vděčen, že jste se také podvolil promluvit na tomto samitu v Bratislavě. Náš program se také týká zlepšení spolupráce s globálními partnery a v rámci EU mezi členskými státy. Také chceme zvýšit energetickou bezpečnost eh, dohodami s velkými partnery eh, Chceme se také zaměřit eh, na spolupráci eh, v rámci jednotlivých regionů a eh, to také dokládá prohlášení poslanců Evropského parlamentu, kteří zdůrazňují nutnost další spolupráce. Ehm, dodávka, dodávky energii jsou velmi důležité a proto potřebujeme pokračovat v zajištění bezpečné jaderné energetiky a musíme také eh, řešit otázky klimatických změn. Jeden z nej, jedno z nejdiskutovanějších témat v jaderné oblasti je eh, jaderný průmyslový program PINK. Slovenské předsednictví vítá eh, sdělení k tomuto tématu Evropské komise. PINK bude také diskutován během nadcházejícího energetického fora v Bratislavě začátkem října. A nyní bych eh, se chtěl zaměřit na druhé téma, e, a sice konkurenceschopnost. Konkurenceschopnost a inovaci vnímáme jako nejdůležitější elementy Evropské agenty pro růst a zaměstnanost. Je nezbytné, aby podniky měly nejlepší možné podmínky pro své fungování, zejména chtějí uspět tváří v tvář globálnímu konkurenčnímu boji. Nedávná e, krize v sektoru a e, Eh, rozvoj dalších průmyslů se ukazuje, že my v Evropě nejsme vždy eh, nejlepší, pokud jde o zajišťování eh, regulatorních podmínek. Musíme zvýšit úsilí na ochranu evropského průmyslu. Věříme, že průmysl mm, musí hrát kruciální roli v evropských ekonomikách, protože je mm, zásadním poskytovatelem zaměstnosti a během předsednictví chceme také usilovat o politický cíl stanovený Evropskou komisí a sice aby 20 HDP v Evropě bylo tvořeno průmyslem, průmyslovou výrobou. A abychom toho dosáhli, zaměříme se na tři konkrétní oblasti. Za prvé modernizaci evropského průmyslu digitální transformace průmyslu, zejména eh, v sektoru malých a středně velkých podniků, zaostává za globálními konkurenty. Naší prioritou je podpořit implementaci a eh, efektivní opatření v této oblasti. Zaměříme se spolu s Evropskou komisí na koordinaci národních a regionálních iniciativ pro digitalizaci průmyslu. A věříme, že toto úsilí může přinést mnoho synergických efektů a usnadní proces modernizace evropského průmyslu. Abychom toto podpořili, musíme zajistit také, aby pracovníci byli dostatečně eh, vzdělaní, měli správné dovednosti a proto chceme řešit deficit v digitálních dovednostech tím, že podpoříme průmysl, aby spolupracoval se vzdělávacími zařízeními a stal se vlastně průkopníkem v oblasti ehm, těchto digitálních dovedností a iniciativ. Chceme také řešit modernizaci průmyslu v průmyslu průběhu neformálního zasedání ministrů pro konkurenceschopnost a to již v příštím týdnu na zasedání v Bratislavě. Naším druhým tématem bude eh, vlastně určitá racionalizace eh, konkurenceschopnosti. Eh, Evropská komise podpořena Evropskou radou učinila vlastně mm, koordinaci tohoto tématu eh, na eh, eh, nejvyšší příčku to znamená, že nic by eh, nemělo bránit konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Uplynulé dvě, uplynula dvě předsednictví eh, v tom, eh, toto již započali a my bychom chtěli navázat na jejich úspěchy. Slovenské předsednictví chce navázat na tuto agendu koordinace nebo mainstreamingu tak, aby to prospělo evropským podnikům. Chceme podpořit politickou agendu v těch oblastech, které jsou velmi důležité pro konkurenceschopnost, to znamená energetika, jednotný trh, digitální vnitřní trh a agendu eh, lepší právní úpravy. A navíc chceme eh, otevřít eh, některé odvětvové diskuse na Radě pro konkurenceschopnost, které mohou mít jinou povahu. Uh, Například se to týká ocelářství Zaznamenávám ještě další výzvy, například v politice obchodu nebo eh, klimatických změn a eh, to bude eh, určitá příležitost prověřit si eh, eh, tento mainstreaming. V neposlední řadě chceme věnovat pozornost také energeticky náročným průmyslovým odvětvím. Zmínil jsem již sektor ocelářství, ale zaměříme se i na jiné oblasti, například ceny energii a náklady zasedání které proběhne zítra a pozítří v Bratislavě, se tomuto tématu bude také věnovat. E, ještě několik dalších podrobností, které připravujeme e, pro jiné oblasti, týkající se ale konkurenceschopnosti a sice malé středně velké podniky a lepší právní úprava. Pokud jde o malé středně velké podniky, chceme zdůraznit, že aby agenda konkurenceschopnosti uspěla, tak eh, musí samozřejmě dopadnout i na malé a středně velké podniky. Eh, podpora lepších rámcových podmínek eh, těchto podniků je jedna z našich priorit v rámci kontextu stávajících politik zejména strategií digitálního trhu a vnitřního trhu máme, nebo hodláme přijmout několik iniciativ. Předsednictví bude řešit potřeby malých a středně velkých podniků v konkrétních oblastech přístup k financím, usnadnění přístupu na trh, lepší právní úpravy a dovednosti. A chceme také pořádat eh, výroční akce, které se budou věnovat malým a středně velkým podnikům. Toto zhromáždění proběhne v Bratislavě v listopadu a domníváme se, že to poskytne dobrý rámec pro diskuse eh, o těchto tématech týkajících se malých a středně velkých podniků. Pokud jde o agendu eh, lepší právní úpravy, eh, tak toto je absolutní nutnost, zejména s ohledem na inovativnost a je to nezbytné je nezbytné zaměřit se na, kvality, na kvalitu evropských eh, právních eh, norem, tak aby eh, pomáhali a nepři, nepředstavovali zbytečnou zátěž. Také budeme pokračovat v úsilí na implementaci balíčku lepší právní úpravy, který byl schválen loni v listopadu. Pane předsedo, vážení členové parlamentu. Slovenská republika a moji kolegové jsme připraveni vynaložit veškeré úsilí, abychom dosáhli pozitivních a hmatatelných úspěchů v oblasti energetické politiky, konkurenceschopnosti i v jiných oblastech, kde eh, je eh, úspěchu zapotřebí. Povedeme jednání jako eh, čestní makléři a těším se na spolupráci s vámi ku prospěchu všech našich občanů. Děkujeme za sdílení a podporu našich priorit a samozřejmě si s velkým zájmem zájmem eh, vyslechnu vaše názory na eh, priority slovenského předsednictví, které jsem právě představil. Děkuji. Děkuji vám, pane ministře, děkuji za prezentaci a také za vaše návrhy, které budete předkládat eh, v příštích šesti měsících. My jsme velice otevření, budeme se snažit spolupracovat se slovenským předsednictvím a děkuji vám také za přípravu, která tomu předcházela. My jsme se totiž sešli už několikrát v minulosti Sešli jsme se zástupci vaší vlády a já osobně, i mý kolegové, i kolegové z výboru předsedů, tedy, tedy různí předsedové eh, v Evropském parlamentu. Za ty všechny vám děkuji. Teď budou mít možnost se vyjádřit zástupci politických skupin. Za SD paní Werner. Děkuji vám, pane předsedo. Děkujeme mnohokrát za vaši vynikající prezentaci a také za připravenost s námi silně a úzce spolupracovat. Myslím si, že je to velice důležité právě v těchto dobách, eh, ve kterých se nacházíme a že také občanům, občankám Evropy budeme nabízet řešení. První bod, který mě zajímá v oblasti energetiky, energetické politiky, je, že nyní začínáme s tou známkou energie do trialogu. A e, naše frakce ve výboru odsouhlasila určitý výsledek minulý týden také ve Štrásburku a máme zájem e, dostat se opravdu e, co nejrychleji ku předu a to tak, aby spotřebitelé pokud možno mohli velice rychle dostat tu novou známku, to nové označení A až E Posledně v radě to bylo velice mírné, tam se to mělo táhnout přes několik, eh, po dobu několika let, eh, po delší dobu. Nám se to nezdá tak dobré a ráda bych slyšela eh, váš názor na to, jak si představujete trialog a možná, že byste mohl říct něco k tématu kompromisy. Druhé téma já to pokládám za velice dobré, když jste se zmínili ještě jednou o tom cíli 20%. To je cíl dřívější komise, předcházející komise. A myslím si, že je to opravdu velice důležité téma, abychom opět tento cíl 20% v Evropě dali úplně e, na špičku našich cílů. Myslím si, že je to velice důležité, že nebudeme mít e, žádný horizontální přístup při industrializaci, ale bude to podle odvětví, abychom viděli, jaká průmyslová, e, jakou podporu potřebuje průmyslová politika v Evropě. Zde by mě zajímalo, jak se na to díváte. Hovořila jste o konkurenceschopnosti, o středních a malých podnicích, ale jak to vypadá, nehledět na to vertikálně, ale horizontálně? Například na posledním zasedání výboru jsme eh, vytýčili stanovisko a tam je tak eh, usnesení a to je také velice důležité. Potom rozhodnutí komise Eh, jak zacházet eh, se statusem tržního hospodářství u Číny. A potom eh, US, hm, US Steel, to je americký ocelářský koncern, který má několik stovek zaměstnanců na Slovensku. A hm, málo se podnikalo proti dumpingovým cenám oceli z Číny. A nyní zdá se, že vy to chcete více ovlivnit. Jak vidíte nyní vy svou svou roli? Eh, vidíte, na kterých místech vidíte eh, další potřebu jednat, abychom zde v Evropě v ocelářském průmyslu zachovali pracovní místa? Děkuji. Děkuji vám, milá kolegyně, za poznámky. Teď paní Záborská za EPP, prosím. Děkuji pěkně, pan eh, předseda. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážený pane ministře. Jako Slovenka jsem velmi ráda, že vás zde mohu na půdě výboru pro průmysl a energetiku přivítat. Chtěla bych vám poděkovat za prezentaci programu slovenského předsednictví. Témata, která jste zde zmínil, jsou témata, která jsou i v současné době na půdě našeho výboru aktuální. Ráda bych se zeptala na dvě věci. Vážený pane ministře, Jakožto jedna ze stínových zpravodajek je, máme balík o cirkulární ekonomice. Ráda bych se vás zeptala na pozici slovenského předsednictví oběhovému hospodářství. A druhou otázku, kterou mám, tak v programovém dokumentu slovenského předsednictví, eh, které, eh, který přijala vláda Slovenské republiky, se hovoří o prohlubování hospodářské a měnové unie. Dokument eh, v této souvislosti uvádí, že slovenské předsednictví podporuje prohloubení této unie a také prohloubení fiskální unie. Mohl byste naznačit, eh, jaké jsou představy slovenského předsednictví v propojení právě rozpočtu členských států? Děkuji. Zopaní za zabraní? Děkuji vám za vyjádření. Teď pan Tošenovský za EKR. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Využij blízkost jazyka slovenského jazyka a českého jazyka. Připojuji se k těm kolegům s velkou ctí je pro nás, že jste tak brzy, několik dnů po převzetí předsednictva, přišel právě tady do našeho výboru, který my všichni považujeme za velmi důležitý výbor, protože je o průmyslu a je o ekonomice eh, celé Evropské unie. Já jsem si se zájmem přečetl eh, program předsednictví Slovenské republiky a eh, velmi se mně líbil, eh, líbilo i to, co vy jste zmiňoval, to heslo pragmatismus k přístupu k ekonomice, k tomu, co se odehrává. Všichni si velmi dobře uvědomujeme, v jak složité době, nejenom z důvodu Brexitu pro Evropskou unii, ale mnoha smluvních vztahů, ať již s Amerikou, případně eh, udělení tržního statutu ekonomiky Číně, eh, že to jsou témata velmi komplikovaná a velmi složitá. Já jsem rád, že jste tady zdůraznil energetickou unii z hlediska bezpečnosti dodávek plynu a možná k tomu bych já měl ten eh, první dotaz, hlavně ze zkušeností Slovenska, protože Slovensko má ohromné zkušenosti jako jednak transitní země, jako jednak eh, velká blízkost eh, k tomu ruskému tranzitu, vázbu na Ukrajinu. Jak vidíte eh, řešení právě zjednodušení toho trhu s plynem, vstupu LNG, s tím vším bude vlastně energetický trh a energetická unie se potýkat a bude to velký úkol a já jsem velmi rád, že mu dáváte tak významnou prioritu z hlediska vašeho předsednictví. To, co považuji za velmi důležité, to, co jste také zmínil, modernizace eh, evropského průmyslu eh, se vstupem digitalizace a toho všeho a proto bych i navázal na to, co již tady kolegyně zmiňovala, jak vidíte právě jednání a směr k udělení eh, statutu tržní ekonomiky Číně, protože to vlastně přichází na pořad jednání a bude vrcholit právě na konci slovenského předsednictví a není to všichni si velmi dobře uvědomujeme, že to vůbec není jednoduché, eh, jednoduchá pozice, čili váš, váš pohled, jak tato jednání eh, jako předsednická země povedete a samozřejmě se to dotýká i slovenského průmyslu, protože ty vazby jsou velmi složité. Není to vůbec černobílé, není to eh, jednoduchý proces, ale budeme ho všichni na konci roku asi všichni velmi prožívat. Ještě jednou bych poděkoval za to vaše představení. Velmi si cením eh, té zkušenosti Slovenska a snahy o zvýšení konkurenceschopnosti jako země která přicházela do Evropské unie později, tak jako mnohé jiné, jako má země. A myslím si, že ta vaše zkušenost v této době a přístup, jakým zde deklarujete, je velmi důležitý a myslím, že může být zásadní pro budoucnost. Velmi vám za sebe a za celou naši skupinu držíme palce, ať zvládnete, protože si skutečně všichni uvědomujeme, že ten půl rok a ještě krátký půl rok, protože to je ten prázdninový, zkrácený termín, vůbec není jednoduchý a myslím, že za všechny mohu za své kolegy přislíbit maximální pomoc a podporu. Ještě jednou děkuji, že jste přišel tak brzy tady do našeho výboru. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu za vypověď. I máme ask madam Kalas. Děkuji vám za vyjádření. Teď pan Kalas za ALDE. Paní Kalas. Ano, děkuji vám. Děkuji také za prezentaci. Vy jste uváděl, že slovenské předsednictví si stanovilo dvě priority. Jednak eh, energetika, jednak digitální oblast. Co mne na tom zaujalo, je provázanost těchto dvou odvětví. Když hovoříme o eh, digitalizaci defaultně, tedy eh, automaticky, tak se zmiňuje také používání digitálních nástrojů v oblasti energetiky. A má otázka zní, jaký na to máte názor? Co si o to myslíte? A otázka číslo dva také to souvisí s tím, co jste uváděl k energetice. Říkal jste, že se chcete zaměřit na ceny a náklady v oblasti energetiky. Co to znamená? Znamená to, že chcete navrhovat nové nařízení o cenách, nebo co to v praxi bude znamenat? Děkuji. Děkuji. Paní López Bermeho, za QE. Gracias, presidente. Y gracias por su presentación, señor ministro. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane ministře, za vaše prezentaci. Já bych se chtěla soustředit také na dvě důležitá témata, a to je průmysl a energetika ehm, smlouva o volném obchodu a téma Juncker. Dnes se hovoří o TTP a, e, TPP a CETA a e, tyto dohody o volném obchodu již přináší určitý e, užitek a pomáhá se tím také nastoupit do frackingu. Ovšem jsou to praktiky, které se mají špatný dopad na životní prostředí můžeme těmito praktikami například těžit zemní plyn. A e, když e, potom e, se soustředíme na to, co řekly rozhodčí soudy, tak všude by potom mohly velké koncerny zasáhnout. Evropská unie se zde zasazuje o energetiku, která stále více bude čerpat místo, aby se snižovala spotřeba energie. Eh, nehovoří se vůbec o obnovitelných zdrojích energie a vůbec nic o tom, že se skončí s uhelným hospodářstvím a podobně. K tomu mám eh, dotaz. Za prvé, zasadíte se o to, aby každý členský stát eh, který bude moci o energetické suverenitě rozhodovat, že také může třeba blokovat dohodu o volném obchodu do té doby, než budeme mít Spojené státy Evropy. Eh, druhá otázka. Eh, fosilní eh, suroviny, paliva se například dováží a pak se to nasazuje v rámci COP21. Není to možné ovšem od sebe oddělit politiku životního prostředí, pracovní politiku a dohody o volném obchodu. Doufám, že toto zohledníte. Liberalizace volného obchodu s Čínou, to nám připravuje velké starosti. Obchodní politika je v podstatě politika pro eh, dumping v oblasti sociální eh, pracovní politiky. Eh, potom všichni hovoří o E, e, tom, jaká je politika Junckera. Ale zde nemůžeme prostě zacházet za tradiční meze e, politiky evropského hospodářství. Velice komplikované jsou různá rizika. Je těžké veškeré zisky připisovat na konto investorů. Jak to vidíte, mohly by být státy a země vybaveny finančními prostředky tak, aby také mohly veřejně investovat místo, aby se peníze házely bankám, kteři, které hovoří pouze o spekulantech. Děkuji. Děkuji vám, děkuji za vyjádření a teď za EFDD pan Tamburánu. Zdravím vás, pane ministře. Já bych se chtěl připojit k otázkám, které už položili eh, kolegové přede mnou. Týká se to zvláště eh, vašeho názoru na TTP, dále na Brexit a také případně, co si myslíte o eh, udělení tržní, statusu tržní ekonomiky Číně. A také mě zajímá případný dovoz energetických produktů ze Spojených států, protože víme, že tam se rozhodně netěží eh, v souladu s klimatickými cíly Evropské unie. Kolegové, kteří hovořili přede mnou, to už zmiňovali a jejich příspěvky ukazují, že různé politické skupiny mají obavy v tomto smyslu, že nám dělají obavy procesy, které se týkají uh, volného obchodování a trhu. Nedávno se v souvislosti s TTIP uh, eh, objevila zpráva a mě by zajímalo, co si o tom myslíte. Eh, hovořilo se tam totiž o normativní konvergenci, o vytvoření případné eh, společné energetické politiky, ale co mě na tom dělá starost, je to, že my víme, jak obtížný je legislativní proces eh, v této souvislosti, jak obtížné je, abychom se dohodli my, 28 členských států, jsou do toho zapojeny všechny instituce, parlament, rada i komise. To samo o sobě je velice komplikované dost těžko se shodujeme na jednotném, na jediném eh, textu, ale když potom vstoupí do hry eh, ještě další eh, subjekty, přímo volené evropskými občany, tak se to celé ještě dále komplikuje. Co si tedy myslíte o tomto? Podle mne by to znamenalo, že ten legislativní proces, který teď vzniká, by byl úplně k ničemu. A navíc my evropští eh, poslanci, kteří zastupujeme evropské občany, bychom tady vlastně byli jaksi k ničemu. Je to taková informace, která eh, pronikla před nějakou dobou nedávno, nevím, zda je to pravda, ale pokud by se to potvrdilo, tak by mě zajímalo, co si o to myslíte. Děkuji. Uh, thank you very much, colleague. Děkuji vám za vyjádření. Teď, pane ministře, eh, jsme si vyslechli první kolečko eh, otázek. Já vám udělím slovo, abyste se mohli vyjádřit. Prosím, odpovězte. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Frau Werner. První otázku jste položila vy, paní Werner. A s dovolením bych eh, zodpověděl nejenom vaši, ale i ostatní otázky eh, slovensky. A ptala jste se, no, Potom druhá otázka byla... Ptali jste se na otázku labelingu, další otázka se týkala 20% průmyslu a třetí nejenom vaše se týkala Eh, statusu tržní ekonomiky eh, pro Čínu. Dovolíte-li k první otázce značení. Návrh nařízení vnímáme velmi pozitivně, vzhledem k tomu, že to představuje správný krok směrem ke zjednodušení srovnávání energetické účinnosti jednotlivých eh, spotřebičů našich občanů. Naší ambicí je vyjednávat s Evropským parlamentem v konstruktivním duchu a dosáhnout co nejdříve politické dohody. Věříme, že se nám to podaří a věříme také, že se nám podaří mezi Radou a Evropským parlamentem vybudovat atmosféru důvěry, což nám umožní pracovat v atmosféře důvěry eh, dalších, na dalších projektech týkajících se energetické unie. Obecný přístup eh, eh, rady přijat svižně již 26. Eh, listopadu loňského roku představuje velmi dobrý základ pro další diskusy v rámci legislativního procesu trialogu. Ceníme si i vykonanou práci Evropského parlamentu pod vedením zpravodaje pana poslance Tamburána a také vítáme přijatou zprávu. Proces uzavírání všech typů dohod je založen na vzájemném koncenzu a hledání kompromisních řešení. Slovenské předsednictví v Radě Evropské unie se bude snažit tohoto úkolu se zhostit co nejlépe s cílem uzavřít jednání při zvážení všech dopadů. A věříme, že dosáhneme kompromisu, jenže efektivní a současně bere v úvahu i dopady na průmysl, tolik ke značení. Pokud jde o 20% podílu průmyslu na HDP. Průmyslu na HDP. Víte, my patříme k zemím, eh, které mají větší podíl průmyslu na HDP u nás na Slovensku máme až 27% podíl průmyslu na hrubém domácím produktu a myslím, že i zájem rady a komise je zvýšit podíl průmyslu na HDP v Evropě a je to krok správným směrem, zejména v období krizí, protože v této době zejména průmysl a pracovní místa, která eh, v průmyslu jsou, zajišťují udržitelnost a růst hospodářství jednotlivým zemím a Tudíž i z naší strany se budeme snažit podporovat všechny návrhy, které přijdou Eh, od Rady komise? A především také v oblasti Evropského parlamentu se budeme snažit eh, eh, dělat všechno pro zvýšení hrubého domácího produktu v jednotlivých zemích. Otázka, jak to vypadá se, se statusem tržního hospodářství pro Čínu. Ehm, myslím, že tuto otázku položil pan Tošenovský, ale také eh, ostatní eh, poslanci a poslankyně, paní Borneo, myslím také, i pan Tamburano. Co se týče speciálně této otázky, to znamená udělení statusu tržní ekonomiky Číně, tak eh, tomu budeme věnovat eh, mimořádně velkou pozornost, protože jsme země, která v případě přijetí takového statusu pro Čínu eh, bude jednou z ohrožených zemí. Problematika eh, bude samozřejmě projednávána na vícero fórech během slovenského předsednictví, včetně v říjnu v radě a také v radě pro obchod eh, v listopadu. Jsme si vědomi toho, že eh, do prosince budeme muset učinit rozhodnutí. Eh, jako předsednictví rady budeme v, této, v tomto období maximálně aktivní a jakékoliv rozhodnutí rada přijme, bude poskytovat dostatečnou ochranu evropského průmyslu. Tato otázka je otázkou, která se bude řešit na nejvyšší úrovni, to znamená na úrovni předsedů vlád a na úrovni Velké rady. Podle mých informací by toto rozhodnutí nebo diskuze o rozhodnutí směrem k udělení statusu tržní ekonomiky pro Čínu by mělo padnout na eh, to, je to nejvyšší úrovni někdy v říjnu. Samozřejmě, jak jsem již zmínil, budeme se snažit podporovat takové opatření, které bude zabezpečovat dostatečnou ochranu průmyslu v Evropské unii. Paní poslankyně Záborská, děkuji vám za vaši otázku eh, ohledně oběhového hospodářství. Možná to není otázka na ministra eh, hospodářství, ale spíš na, jako na ministra životního prostředí, ale eh, působil jsem poslední čtyři roky také jako ministra životního prostředí, tak se pokusím odpovědět. Eh, myslím, že všechna opatření právě s tím balíkem objevového hospodářství pomůžou sektorům ekonomiky, která, eh, které se snaží udržet globální konkurenceschopnost. Stejně tak věříme, že i revize evropského eh, systému pro snížení příspěvků, snížení zátěže klimatu a tak dále bude eh, v nejbližší době se bude konat neformální setkání, eh, takový jumbo rada. Eh, všichni možní ministři, jak životního prostředí, tak průmyslu, se budou tímto zabývat a především také objevovému hospodářství. Vaše druhá otázka byla zaměřena na propojení rozpočtu Upřímně řečeno, nemám na to odpověď. Považuji tuto otázku spíš otázku pro ministra financí než pro ministra hospodářství. A jestli dovolíte, požádám ministra financí, aby odpověděl na tuto otázku a potom prostřednictvím stáleho zastoupení se vám budeme snažit tuto odpověď doručit. Děkuji vám. A chtěl bych odpovědět na otázky eh, pana poslance Tošenovského. Děkuji vám a děkuji také za nabízenou podporu. Ptal jste se na otázky, které se týkají plynu, propojení plynových koridorů a současně eh, otázky LNG. Chtěl bych říci, že solidaritu především v krizových situacích eh, považujeme za jeden z nejdůležitějších prvků. Eh, pomůže nám to eh, překonat krácení dodávek s menšími dopady. V roce 2009 vaše země, stejně jako Slovensko, zažila plynovou krizi. Poprvé po 40 letech vypadly dodávky přes plynovod bratrství do celé Evropy a my jsme byli možná jedni z prvních, kteří se museli s touto problematikou vyrovnat. A právě solidarita se hrála nejvyšší e, úlohu. A tehdy jsme také poprvé e, zažili nebo použili ten reverzní neboli obrácený prout e, tok plynu. Za celých 40 let toho nebylo potřeba. Je samozřejmě nevyhnutelné, aby solidarita jako taková a tento mechanismus eh, zohledňoval specifika jednotlivých trhů s plynem a řešil také otázku kompenzací. Chvíli před eh, setkáním s vámi jsme seděli společně s panem předsedou Buskem a hovořili jsme o eh, otevřených otázkách týkajících se především dodávek plynu. A právě tuto otázku solidarity eh, jsme zmínili. Otázky regionální spolupráce. A eh, zde se vyslovily jednotlivé země pro vyšší flexibilitu a ponechání národních eh, akčních a nouzových plánů. Regionální spolupráce podporuje přijetí řešení, které by případně členské státy nemohly najít v případě individuálního přístupu. Proto spolupráce je velice důležitá na jednání rady a my máme eh, ambice postoupit co nejdále, to znamená dosáhnout dohody Eh, na textu eh, v radě a zahájit jednání s Evropským parlamentem a pokud možno také ještě během našeho předsednictví ukončit tato jednání. Co se týče regionální spolupráce, uvedu jenom jeden příklad. Rozdělení zemí eh, Slovenská republika byla přiřazena k takovým zemím, jako je Německo, Česká republika Eh, byly eh, dány, tak říkají, do stejného koše. Je to spolupráce, která se osvědčila již eh, během mnoha let a i v průběhu různých krizových situací. Kromě toho si myslíme, že by do toho měly být takové země jako Rakousko, protože Baumgarten a Slovensko to je několik kilometrů od sebe. A mm, pak jsou tady ještě jiné cesty. A samozřejmě je otázka Maďarska to je soused Slovenska a také se zúčastní nebo participuje na plynárenských sítích v Evropě. Proto si myslím, že v rámci regionální spolupráce by bylo lepší mít zde větší flexibilitu při stanovování regionu. Jak jsem již řekl, máme ctižádost dosáhnout v jednáních co nejdále, abychom toto, tuto agendu během slovenského předsednictví ukončili. Myslím, že E, předtím jsem již odpověděl také na, na otázku, která byla zmíněna. Paní poslankyně Kalas, vy jste se ptala na energetickou unii. A propojení energetiky s digitalizací. Ptala jste se na ceny energií. Energetickou unii považujeme za příležitost pro vytvoření synergie mezi různými oblastmi v rámci klima, eh, politiky klimatu, energetické politiky a v rámci digitalizace. A snažíme dosažení cílu Evropské unie musí být eh, efektivní z hlediska nákladů, především také z hlediska konkurenceschopnosti. Co se týče eh, cen energií, tak eh, zítra a pozítří, jak jsem již zmínil, budou zasedat neformálně ministři ze všech příslušných odvětví a důležitým tématem je cena energií a přístupnost těchto cen a energií na trhu. Této problematice se během celého našeho předsednictví budeme dostatečně věnovat a myslím si, že také s ohledem na životní eh, prostředí a změnu klimatu se budeme snažit vytvořit eh, podmínky pro postupný přechod eh, společnosti na efektivní z hlediska zdrojů a nízkouhlíkovou ekonomiku. Potom byla otázka od paní. Dále otázka paní poslankyně Bernecho. Týkalo se to TTIP. A druhá otázka se týkala toho, zda my jako Slovensko budeme obhajovat eh, to, aby občané mohli rozhodovat o energetice v rámci vlastních národních politik. Co se týče té typu, tak důležité je, aby výsledek vyjednávání v žádném případě neoslabil pravidla Evropské unie a její konkurenceschopnost. Měli bychom efektivně využít eh, veškerých příležitostí, eh, které máme jako trh, ale současně sledovat eh, možnosti a schopnosti Evropské unie jako takové. Myslím, že není třeba nic uspěchat v rámci vyjednávání, která se týkají té typu a myslím si, že vyjednavači mají před sebou ještě hodně práce, aby e, tato jednání i v rámci Evropské unie mm, a Spojenými státy e, zvládly hodně milníků. E, mám, co se týče druhé otázky, Mm, mm, zda by občané měli rozhodovat eh, sami o svých prioritách v rámci energetiky. Já si myslím, že je to správné, že jednotlivé členské státy si mohou o svém energetickém mixu rozhodovat sami, protože jednotlivé energetické politiky v rámci jednotlivých zemí jsou vystaveny určitým přírodním technickým a průmyslovým podmínkám. Uvedu příklad. Některé země mají velké předpoklady pro obnovitelné zdroje energie, jako slunce, e, vítr. Jiné země mají předpoklady pro založení e, vlastního energetického mixu založeném na jaderné energetice. Myslím si, že je to správné, že nyní e, v rámci Evropské unie se každá členská země rozhoduje sama o svém energetickém mixu. Co se týče vaší otázky, eh, ohledně eh, statusu tržní ekonomiky pro Čínu, tak eh, myslím, že jsem již na to odpověděl, ale vaše otázka ještě specificky byla zaměřena na pracovní sílu jako takovou. Platí to, co jsem všeobecně řekl. Při přidělení nebo udělení statusu tržní ekonomiky Číně já budu podporovat, eh, Slovenská republika bude podporovat veškerá řešení v rámci eh, rozhodování eh, o tomto tržním statusu, který neohrozí existenci evropských firm a evropského trhu. Poslední otázka v prvním kole, to byla otázka na poslance Tamburana. Myslím, že jsem eh, již eh, zodpověděla všechny otázky v rámci odpovědi eh, na otázky předřečníků. Jestliže jsem na něco zapomněl, tak se omlouvám a mm, věřím, že během předsednictví Slovenska během toho půl roku bude dostatečný prostor na to různým otázkám se věnovat i v rámci bilaterálních jednání a že budeme hovořit o těchto otázkách ať již na formálních, tak i neformálních setkáních. Proto si myslím, že bude teď ještě další kolo otázek a v případě zájmu jsem připraven v rámci těchto otázek odpovědět. Pane předsedo, děkuji vám mnohokrát. Doufám, že jsem uspokojivě odpověděl na první kolečko vašich otázek. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji za odpovědi, pane ministře. Teď bude mít slovo pan Rubík, prosím. Děkuji vám. Děkuji vám srdečně, pane ministře. Je pro nás vždy dobré zde uvítat nové předsednictví s novými iniciativami. Pro nás je důležité to, co jste řekl v úvodu, že hodláte uspořádat jakýsi kongres pro malé a středně velké podniky v Bratislavě. A pro nás by bylo velmi zajímavé dozvědět se, eh, zdali bude tématem i financování malých a středně velkých podniků, protože to je důležité právě pro příští rozpočtový rok. V rámci horizontu 2020 máme takzvanou finanční facilitu, kde můžeme podpořit právě růstové podniky. Nyní eh, plánujeme i Erasmus pro mladé podnikatele, tak abychom konečně mohli prosadit takzvanou internacionalizaci, mezinárodní dimenzi a e, ten program e, pozvedli na vyšší úroveň. Dále zde máme program e, podnikatelství pro migranty a dále máme také v přípravě akt pro malé a středně velké eh, podniky. Domníváte se, že toto vše by mohla být témata, která eh, budeme moci prohloubit na kongresu a že i slovenské předsednictví bude moci stanovit určitá, mm, určité priority, aby eh, tato těžiska mohla implementovat co nejúčinněji. Děkuji, děkuji vám za vaše otázky a jsou další žádosti o slovo? Mohu-li něco doplnit já, tak bych obrátil, pane ministře, vaši pozornost na systém obchodování s emisními povolenkami v Faktem je, že to spadá převážně do příslušnosti výboru pro životní prostředí v našem Evropském parlamentu, ale samozřejmě, že se cítíme spolu zodpovědní za průmysl Evropské unie a malé a středně velké podniku, podniky v tomto ohledu. A je pro nás velmi důležité vědět, jak se Eh, vyhnout vlastně eh, úniku eh, uhlíku, ale také mm, jaksi ztrátě pracovních míst a průmyslových kapacit. Celá tato diskuse bude zjevně jednou z priorit slovenského předsednictví a zajímá nás obecný přístup k průmyslové mm, výrobě, respektive energetice s cílem zabránit ztrátě konkurenceschopnosti v evropském hospodářství. A za druhé, ten eh, Small Business Act, neboli eh, zákon, právní akt o malých podnicích, který zmínil pan Rubik. Tady je také nutno implementovat všechna řešení, protože by to také mohlo podpořit evropskou energetiku Česku. My hovoříme o reálném hospodářství, nehovoříme o makroekonomických eh, číslech. A třetí téma, tady bych navázal na eh, kolegu z GUE, energetika a eh, vyjednávání o TTIP. Ceny energie, zejména ceny za plyn, Eh, ve Spojených státech amerických jsou eh, výrazně nižší než v Evropské unii. A bylo by velmi důležité, než eh, dospějeme k závěru s vyjednáváním o TTIP, nastavit správně energetický export nebo export energií mezi USA a Evropskou unii. Takže vliv slovenského předsednictví na otevírání hranic před uzavřením jednání o TTIP. To by bylo velmi důležité, protože tím se otevře hranice na základě TTIP mezi Spojenými státy a Evropskou unii. Pravděpodobně prohrajeme, vzhledem k tomu, že máme tak velké rozdíly eh, v cenách energie, zejména v cenách eh, plynu ehm, a například pro průmysl eh, umělých hnojiv by to mohlo být zcela likvidační a tak dále. Takže jak vnímáte tyto tři ehm, body, o nich jsem hovořit a nevidím žádnou další přihlášku do diskuse, takže dávám slovo vám, pane ministře prosím o vaše e, odpovědi i závěrečnou poznámku. Prosím. Děkuji velmi pěkně e, za... Děkuji vám za další otázky, pane poslanče. E, pan poslanec Rubik se ptal na naši konferenci, kterou budeme organizovat v Bratislavě. Bude věnována problematice malého a středního podnikání během slovenského předsednictví. Samozřejmě jsem upozornil na tu konferenci a rád bych vás pozval na ní. Bude se konat 23. až 25. listopadu v Bratislavě a dám se záležet na tom, abyste dostal také pozvánku. Ústředním bodem této konference bude schválení zprávy vyslanců malých a středních podniků za rok 2016 a současně by na konferenci měla být měly být prezentovány výsledky akčního plánu pro malé a střední podnikání. Je to součást sítě vyslanců a kromě toho plánujeme závěry diskuze Eh, na závěr diskuzi s podnikateli z malých a středních podniků. A výsledky potom budou prezentovány eh, na Radě pro konkurenceschopnost 28. listopadu 2016 eh, v listopadu v Bruselu. Ptal jste se na to, jak to vidíme. Malé a střední podniky mají více možností podpory ze strany Evropské unie pro programové období 2014 až 2020. Jenom programy, které uvedou Horizont 2020 nebo COSME. Komise v současné době řeší problémový přístup malých a středních podniků k financím v rámci akčního plánu eh, Unie kapitálových trhů. Slovenské předsednictví bude eh, podporovat eh, všechny snahy, k financování a k přístupu do kapit- na kapitálové trhy, a to i přeshraničně. Během jednání eh, Slovensko, slovenské předsednictví také projednává rizikový kapitál a naše ambice eh, představují také úspěšné ukončení trialogu směrnice o eh, prospektu. To usnadní informační povinnosti firm, které chtějí přístup na burzu cených papírů. Současně eh, také uzavření dohody eh, týkající se nařízení o Evropském fondu eh, o rizikovém kapitálu Juveka a tomuto tématu se budeme věnovat také během neformálního setkání eh, pracovní skupiny Rady pro finanční služby v Bratislavě. Také v rámci nařízení eh, o Fondu pro rizikový kapitál se budeme snažit o lepší přístup eh, pro tzv. exitovou strategii pro malé a střední podnikání. Pane, pan předseda Buzek položil několik eh, otázek a pane předsedo, pokusím se na vaše otázky odpovědět. Co se týče obchodování s emisemi, naši komis- eh, kolegové z Rady pro životní prostředí a změny klimatu se během našeho předsednictví soustředí na změnu podmínek pro postupný přechod společnosti na konkurenceschopné nízkouhlíkové a zdrojově efektivní hospodářství. Naše předsednictví se zaměří na implementaci závěrů ze zasedání Evropské rady z října 2014, kde bylo přijato politické rozhodnutí o snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 40 Eh, eh, ve srovnání s rokem 1990. Eh, slovenské předsednictví bude pokračovat v této vizi, bude se obchodovat s emisními kvotami a budeme se snažit o všeobecný přístup návaznosti na předložení návrhu Evropskou komisí eh, bude slovenské předsednictví jednat o dvou souvisejících legislativních návrzích, a to mm, o sektorech, které nejsou zařazeny do schématu obchodování, a návrh o snížení eh, emisí eh, s využíváním půdy a lesního hospodářství. Co se týká jednotlivých eh, prvků v rámci 2030, tak eh, by měly zabezpečit spravedlivé podmínky a konkurenceschopnost pro průmysl Evropské unie. A to nejen co se týče snižování eh, emisních plynů, ale také i co se týče energetické náročnosti a obnovení energetických zdrojů. Eh, pro výrobu energie, eh, elektrické energie. V rámci 2030 eh, by tedy měly být vytvořeny podmínky pro evropský průmysl a měly by být odsouhlaseny cíle a plněny, které byly již radou schváleny. Měl by se prezentovat nový systém řízení také Evropské unie. Co se týká otázky o Small Business Act, tak výsledky veřejné konzultace a možnosti revize rámce pro malé a střední podniky byly diskutovány na úrovni Rady ministrů pro konkurenceschopnost v prosinci 2014 a v květnu 2015. Komisařka Pěnkovská oznámila na Radě ministrů eh, v roce 2015 rozhodnutí komise, že se aktuální rámec nebude revidovat. Komise tedy bude pokračovat implementaci současného rámce eh, z roku 2015 2011. Jako předsednictví plně souhlasíme s pěti prioritami, které z uvedené konzultace vyplynuly. A to je uplatňování eh, principu Think Small First, eh, zlepšení eh, rizikového kapitálu, revidování sítí a Implement a Network a k podporování e, zručnosti z hlediska implementace je nutné, aby výše uvedené priority se skutečně uplatňovaly v praxi. Jenom tak můžeme zabezpečit skutečně kvalitní prostředí pro fungování malých a středních podniků, e, které je pro evropskou ekonomiku nezbytné. A poslední otázka, pane předsedo, kterou jste položil, se týkala otevření hranic ještě před TTIPem. A otázka exportu LNG. Zvýšení úrovně energetické bezpečnosti Evropské unie, stejně tak jako zlepšení veškerých opatření k překonání krizových situací v oblasti eh, energie. Myslíme si, že je třeba to podporovat. LNG představuje významný nástroj diversifikace dodávek plynu. Při využití stávající infrastruktury a vzájemné propojení tam, kde chybí, eh, tak jak to bylo eh, identif- eh, identifikovala Evropská komise ve svém dokumentu, tak LNG dokáže zaplnit stávající mezery při dodávkách plynu. Ptal jste se, zda bychom souhlasili s otevřením trhu ještě před schválením TTIPu? Je to velmi složitá otázka a nechtěl bych eh, ji eh, eh, snížit pouze na úroveň LNG, protože souhlas s TTIPem nebo podmínky TTIPu, to je velice široký rámec. A myslím si, že stejně tak, jako TTIP přináší výhody pro evropskou ekonomiku, tak přináší i nevýhody. A stejně taky druhá strana by měla problém s tím, kdybychom si vytáhli nějaké třešničky na dortu, jenom co se týče nízkých cen plynu. A mm, pak eh, tam, kde má americká strana problém s námi a s Evropskou unii, tak eh, bychom to nechali na vyjednávání. Čili myslím si, že celý problém ty typu je třeba řešit globálně a jako jeden balík problémů. Děkuji. Uh, thank you. Uh, Děkuji vám, pane ministře. Děkuji vám velice za návštěvu v Evropském parlamentu. Budeme spoléhat na budoucí spolupráci také během trialogu, který bude velice důležitý. Spoléháme na váš vliv eh, v radě. Pozice, která se dosáhne v radě, bude potom klíčová pro to, abychom eh, dosáhli úspěšně eh, konce vyjednávání do konce tohoto roku takže naše spolupráce by v budoucnu měla být velice intenzivní. A doufám, že také bude velmi plodná. Ještě jednou vám tedy děkuji a budeme se těšit na vaše další, na vaše další návštěvu eh, během tohoto pololetí. Děkuji, pane předsedo, a budu se těšit na spolupráci mezi Radou a Evropským parlamentem. Věřím, že bude konstruktivní, tak jako tomu bylo doposud, a budu se také těšit na veškeré vaše nápady a věci, které by Evropský parlament chtěl spolu s radou řešit. Děkuji. Uh, Milí kolegové, dámy a pánové, teď půjdeme k bodu čtyři na pořadu jednání. Předsednictví Rady Evropské unie, návštěva tentokrát pana Romana Breceliho. Pan Roman Breceli je odpovědný za dopravu má na starosti dopravu, stavebnictví a regionální rozvoj. Doprava, stavebnictví a regionální rozvoj. Z těchto tří oblastí nás rozhodně nejvíce zabývá, eh, pardon, zajímá ta otázka stavebnictví možná, protože to se dá propojit eh, s telekomunikační politikou. Velice dobře víme totiž, že jste také odpovědný za otázky telekomunikací, což je pro nás velmi důležité. Prosím, ujměte se, pane ministře slova, vítám vás v Evropském parlamentě. A když se hovoří o stavebnictví, tak eh, tam samozřejmě spadá také vytápění a chlazení. Váš kolega odpovědný za otázky energetiky před chvílí odpovídal na tyto otázky. Europoslanci se ptali na energetiku a teď bychom se chtěli v rámci tohoto bodu zaměřit na telekomunikační politiku. Otázka Telekomunikace je věc, kterou se výbor ITRE bude zabývat během slovenského předsednictví, a to včetně revize eh, velkoobchodního roamingu. To je klíčové, má to zásadní význam. Dále se budeme zabývat regulač, revizí regulačního rámce pro eh, elektronické komunikace. A dále sem spadá návrh týkající se použití eh, frekvenčního pásma 700 MHz v EU. Ještě bych k tomu teď na začátku doplnil, že revize eh, velkoobchodního roamingu se zdá stejně tak důležitá a naléhavá jako je to například v oblasti energetiky eh, bezpečnost eh, dodávek plynu. Pokud je o náš výbor, obě tyto otázky jsou zásadní a zároveň naléhavé. V tomto případě je důležité zmínit také tu naléhavost. Velmi rádi bychom obě tyto otázky dokončili během slovenského předsednictví. Obě ty záležitosti velkoobchodní roaming i bezpečnost eh, dodávek plynu. Pokud chceme, aby v červnu příštího roku přestal existovat roaming, tak bychom to měli do konce tohoto roku dojednat. Teď, pokud dovolíte, bych vám, pane ministře, předal slovo a začneme diskuzi eh, vaším proslovem. Děkuji vám. Děkuji. Eh, v zásadě všechno už v podstatě zaznělo k našim cílům a našim prioritám. Nicméně oficiálně se k tomu vyjádřím také. Vážený pane předsedo, vážení eh, členové Evropského parlamentu, dámy a pánové. Je mi velkou ctí tady dnes eh, být a představit vám priority slovenského předsednictví v oblasti elektronických komunikací a také v oblasti Galilea. Jak si jistě domyslíte, eh, datum 1. července pro nás byl takový neobvyklý den, protože místo toho, abychom si dělali letní dovolenou, eh, příjemný víkend, tak nám naopak začala pilná práce. Slovensko se poprvé ujalo uh, rotujícího předsednictví Rady EU a okolnosti by jenom těžko mohly být eh, komplikovanější vzhledem k tomu, jaký je nejnovější vývoj. Přesto jsme ale ochotní a připravení se ujmout eh, našich odpovědností a budeme řídit diskuzi mezi členskými státy v nadcházejících šesti měsících. Zároveň chceme úzce spolupracovat eh, s partnery TRIA a kromě toho také spoleháme na spolupráci s vámi, Evropským parlamentem. To v oblasti naší práce, pomocí nich se snažíme posílit eh, evropský digitální jednotný trh. Po svém proslovu se budu také těšit na vaše názory, rád s tím, co je pro vás důležité a poté se zaměříme na to, jak společně můžeme zlepšit naši práci na radě a také posílit vzájemnou spolupráci mezi institucemi. Konstruktivní eh, vztahy mezi našimi dvěma institucemi, které jsou spoluzákonodárce a také se Evropskou komisí, která je Evropským výkonným orgánem, je zásadní, pokud chceme dosáhnout hmatatelných výsledků a pokud chceme předcházet fragmentaci jednotného trhu. Toto je zvláště potřeba vzhledem eh, k nejnovějším politickým, eh, nejnovějšímu politickému vývoji, který představuje obrovskou výzvu pro samotný základ Evropské unie. Výsledek referenda ve Spojeném království ukazuje, že EU se musí více a lépe propojit se svými občany. Musí být transparentnější a také musí obecně eh, zjednodušovat život podnikům, malým a středním podnikům a také občanům. Jako předsednictví jsme připraveni a ochotní stát u kormidla v nadcházejících šesti měsících, tak abychom nakonec dosáhli pozitivních výsledků, které konkrétním způsobem zlepší eh, životy evropských občanů. Budeme už se spolupracovat s našimi partnery TRIA a společně budeme intenzivně pracovat na eh, provádění strategie o jednotném digitálním trhu. Ta teď eh, v květnu měla rok. Toto výročí je dobrou příležitostí pro to, abychom posoudili aktuální situaci, pokud je o strategii, a abychom připravili nadcházející činnost. Slovenská republika se domnívá, že jednotný digitální trh není pouze jedinečnou příležitostí pro hospodářství, ale zároveň je to pozitivní příklad, který umožňuje plnit cíle našeho společného evropského projektu. V oblasti telekomunikací a informační společnosti vítá Slovenská republika přijetí, eh, ke kterému došlo během nizozemského předsednictví, tedy přijetí obecného přístupu um, ohledně návrhu pro harmonizaci dočtového pásma 700 MHz. Toto eh, slovenskému předsednictví umožní začít vyjednávat s Evropským parlamentem a budeme se snažit eh, tuto otázku uzavřít, dokončit. Tento právní akt je důležitý nejen proto, abychom se připravili eh, na zavedení služeb 5G, ale také proto, abychom vyhradili dolní část pásma UHF pro pozemní poskytování vysílacích služeb, včetně eh, bezplatného televizního vysílání a také použití bezdrátových eh, programů audio a také mm, pro použití vybavení během zvláštních eh, mm, událostí. Uznáváme, že lhůta rok 2020 je důležitá, ale zároveň bychom si měli ponechat určitou flexibilitu, protože změna televizního vysílání může být velice nákladná a časově náročná. Pochopil jsem to tak, že názory Rady a Evropského parlamentu v této souvislosti se od sebe vůbec neliší. Z toho důvodu věřím, že nadcházející spolupráce bude dobrá a také se domnívám, že bychom mohli dosáhnout dohody. Slovenské předsednictví také bude dělat vše, co je v jeho silách, proto aby zajistilo maximální pokrok eh, v oblasti vyjednávání o obchodním roamingu, to už zaznělo. To je zásadní podmínka pro to, aby došlo obecně ke zrušení poplatku za roaming eh, v červnu 2017. Úspěšné uzavření tohoto vyjednávání bude představovat obrovskou výhodu pro spotřebitele a také to bude velký krok ku předu eh, pro dosažení jednotného evropského digitálního trhu. Rada a parlament jako dva zákonodárci musí dosáhnout dohody v únoru příštího roku, tak aby se ten stanovený cíl mohl opravdu uskutečnit. Z toho důvodu budeme spoléhat na vaši ochotu a připravenost vyjednávat a to co nejdříve. Budeme se snažit věnovat maximální úsilí tomu, abychom uh, nalehli, nalezli konstruktivní uh, kompromis k otevřeným, v otevřených otázkách. Potom další důležitý právní akt, který je zásadní pro vytvoření jednotného digitálního trhu, je revize eh, regulačního rámce elektronických komunikačních sítí a služeb. Tuto revizi by měla Evropská komise eh, představit na začátku podzimu. Modernizace eh, evropského telekomunikačního nařízení je nezbytná vzhledem k tomu, že se zvyšuje poptávka po vysokorychlostních službách, dále eh, přetrvává propast mezi městy a venkovem a také vzhledem k, novým, k novému technologickému vývoji a také tomu, že na trhu se objevují noví hráči, poskytovatele online služeb. Slovenské předsednictví má v plánu vést politickou diskuzi o aspektech této revize během Rady pro telekomunikace. Ta proběhne 2. prosince tohoto roku a také se chceme připravit chceme připravit terén eh, pro malcké předsednictví, tak abychom mohli eh, v této oblasti dosáhnout pokroku. V neposlední řadě bych se ještě stručně zmínil další oblasti, za kterou jsem odpovědný, a sice globální navigační satelit, satelitní systémy GNSS. Konkrétně je to známé jako Galileo. Rok 2016 je významným milníkem ve vývoji programu Galileo. Je to rok, kdy budou spuštěny e, první služby spočívající na signálech z Galileo a také zároveň se vydává Evropská e, strategie pro vesmír. Ta bude představena v druhé polovině tohoto roku. My jako předsednictví jsme samozřejmě ochotní a připraveni plně podpořit tuto strategii, která bude představovat eh, obecnou vizi činností Unie, eh, pokud vesmír a konkrétně eh, se to týká oblasti GNSS. Je to zvláště důležité proto, abychom podpořili nové investice, do této oblasti a také to může mít výrazné přínosy pro společnost a hospodářství. Chtěl bych vás tedy ujistit o tom, že jsme opravdu ochotně a připraveni i nadále vyvíjet eh, úsilí v tom, aby Galileo bylo spuštěno a fungovalo už plně do roku 2020. Milí europoslanci, toto jsou naše priority v oblasti elektronických komunikací a globální satelitní navigace. Budu spoléhat na vaši podporu a jsem si jist, že společně se nám podaří dosáhnout dobrých výsledků, z čehož budou mít prospěch všichni evropští občané. Budu se velice těšit na spolupráci s vámi všemi. Takže dámy a pánové, ještě jednou vám děkuji za pozornost a jsem připraven odpovídat na vaše otázky, pokud nějaké máte. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Mohu-li vás požádat jménem politických skupin, takže napřed má slovo Paní del Castillo Vera, naše zpravodajka pro telekomunikační balíček a zastupuje ze skupinu EPP. Děkuji vám, pane předsedo, a vítejte, pane ministře, mezi námi. Skutečně v této oblasti digitální transformace čelíme skutečné revoluci. a je to klíčový aspekt konkurenceschopnosti evropské ekonomiky. Bez digitalizace evropské hospodářství nebude disponovat dostatkem zdrojů, aby eh, byl mezi prvními na globálním trhu. Tudíž je to těsně spjaté s rozvojem digitální eh, ekonomiky. Vy jste eh, se zmínil o čtyřech aspektech, které spadají eh, do vašeho předsednictví i mandátu, které jste eh, právě převzali. Vítáme eh, vaši zemi a vítáme i vás osobně v těchto debatách. Eh, já bych se eh, chtěla zmínit o tom, co je snad z časového hlediska nejnaléhavější, protože tady máme časový harmonogram a to je přeskum velkoobchodního trhu. Máme tady eh, určitý konečný termín, k němuž jsme se v rámci institucí zavázali, že jej dodržíme a byla by katastrofa pro evropské občany v uvozovkách, kdybychom nedodrželi tento čas a to je konec roamingu v polovině června 2020. 2017. V tomto eh, smyslu se domnívám, že je nesmírně důležité, abyste dokázali urychlit celý tento proces tak, abychom co nejdříve dospěli k pozici rady a poté vyjednávali s parlamentem. Za druhé bych eh, se chtěla zmínit o telekomunikačním eh, regulačním balíčku to zatím ještě není uvedeno v, mm, do platnosti. Komise to ještě nesplnila, ale zanedlouho k tomu dojde a sice v září. Samozřejmě do té doby e, stěží něco stihneme udělat, dokonce ani ne do konce roku. Ale to je ten typ materiálu, který je výrazně podmíněn nejenom tím, co splní předsednictví v příštím období nebo přes příštím, ale je to podmíněno i předchozími předsednictvími, protože podle mého náhledu by rada měla okamžitě poté, co komise předloží návrh parlamentu, tak rada musí okamžitě zahájit debaty. Pokud nikoli, nebude možné to celé uzavřít do dvou let nebo ani později. Ne. To znamená, že vás chci požádat, abyste, jakmile komise předloží návrh eh, revize elektronického eh, Eh, rámce elektronické eh, telekomunikace je ne, na nejvíc důležité, abyste vy v předsednictví zahájili diskusy na radě. Jinak nebude možné dospět ke konci, možná ani ne do konce tohoto parlamentního období či mandátu. A to by byla katastrofa. Evropa potřebuje správnou odpověď ve správný čas na důležité otázky a to souvisí s regulačním rámcem a právě tato věc patří k těm nejnaléhavějším. Děkuji vám. Děkuji, madam Castillo Vera. A nyní má slovo pan Tošenovský. Do, budu opět hovořit česky při slovenském předsednictví. <clears throat> Já jsem také rád, že jste tak brzy přišel na náš výbor a e, i vaše slova o zaměření e, jednak na elektronickou komunikaci, na roaming a Galileo považuji za e, body, které jsou velmi důležité právě v tomto půlroce, který vstupujete. Směrem ke Galilu bych možná měl jeden dotaz na vás. Velmi uznávám a jsem rád, že jste tak zvýraznil důležitost Galila a systému GNSS zda neuvažujete o v rámci svého předsednictví právě o zvýšení informovanosti nebo aktivity zprávy pro využití a aplikace eh, v oblasti GNSS, eh, například v mítných systémech, kde Slovensko eh, je velmi pokročilé v navigačních, využití navigačních systémů, tak aby se urychlil ten proces aplikační, proces výroby chipsetů pro, pro Galileo a využití, protože je to evropský projekt a tento projekt potřebuje zvýšenou informační angažovanost právě, když vstupuje do, do života. Eh, jsem rád, že tak vážně vnímáte i ukončení roamingu. Můj, jed, můj dotaz je velmi jednoduchý. Vidíte nějaký problém před, eh, před projednáním roamingu, protože my to jako výbor startujeme. Vidíte nějaký závažnější problém, eh, který by mohl ohrozit ten termín červen 2017, který my považujeme za skutečně velmi vážný mm, a věřím, že se to podaří, ale zajímalo by mě, jestli máte pocit nějakého ohrožení toho termínu. Jinak se velmi těším na spolupráci a myslím, že za celou naši, za celý náš výbor, ale hlavně za Eh, frakci, kterou já tady zastupuji, mohu přislíbit maximální podporu a spolupráci. Thank you, Mr. Chair. Eh, děkuji panu Balzo. Eh. Děkuji. Madame Kalas, naše zpravodajka k digitálnímu jednotnému trhu za ALDE. Děkuji. Já mám v podstatě velmi, velmi jednoduchý dotaz, ale současně velmi otevřený dotaz jelikož víme, že pro digitalizaci průmyslu a ekonomiky potřebujeme konektivitu, jaký je názor slovenského předsednictví na správný eh, rámec pro tvorbu sítí a investice do sítí. Jak eh, vidíte nebo v čem spatřujete řešení? Děkuji vám. A mm, další žádost o slovo přichází od pana Rubika. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych tomu říci, že eh, otázka eh, roamingu pro ehm, mm, velké zákazníky je velice zásadní otázka. Eh, jde o právě ten digitální vnitřní trh. Chceme, aby těch 100 telekomů, nebo víc jak 100 telekomů v Evropě, Eh, také eh, byly v transparentní eh, konkurenci vůči zhruba 500 milionům obyvatel, uživatelům. Jak to vypadá jedna otázka, která z toho vyplývá, je, že návrh komise, myslím si, je velice dobře promyšlený, ale možná pro budoucnost by bylo lepší, kdybychom měli něco takového jako burzu pro obchod s gigabajty nebo terabajty pro všechny telekomy, eh, že bychom ji mohli etablovat eh, v Evropě. A druhá otázka, Harmonizace frekvencí, které naléhavě potřebujeme eh, pro zahájení 5G, tak eh, myslíte si, že by bylo možné eh, mít nějaké rámcové podmínky pro jednotnou harmonizaci nebo pro aukce nebo mm, pro celou Evropskou unii, že bychom něco takového vyvinuli a že by prostředky z té aukce Eh, mohly být použity Evropskou investiční bankou pro národní banky pro zvýšení kapitálu a pro rozšíření eh, sítí právě v oblasti skleněných vláken. Eh, Jižní Korea, Japonsko, ty již eh, chtějí zavést 5G eh, v roce 2018 a komise s tím cílem 2020 už dva roky pokulhává. Takže mohli bychom mít přeshraniční vybudování sítí skleněných vláken a ty finance, které by se z aukcí získaly, mohly použít právě pro toto. Děkuji. Yes, thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane ministře, za vaši prezentaci. Vy jste také ministrem dopravy. Vím, že zítra navštívíte výbor pro dopravu, ale jak známo, doprava je velmi důležitá součást evropské ekonomiky a jednotného trhu a také energetické unie. A víme, že komise má předložit sdělení o eh, evropské dopravě. Mě by zajímalo, jak vy spatřujete otázku dopravy eh, v Unii, to znamená například snižování emisí a vidíte nějaké podnikatelské příležitosti v oblasti čisté dopravy v Evropě. Děkuji za vaši otázku a já bych doplnil ještě dvě otázky k těm předchozím. Eh, otázka je, zdali jste připraveni, co by slovenské předsednictví eh, postoupit dále v otázce evropského spektra s výjimkou těch 700 MHz, protože eh, obecně je to velmi důležité a je zcela eh, zřejmé, že členské státy jsou spíše proti vytvoření evropského spektra obecně vzato. A Druhá věc, váš, váš názor na vytváření průmyslových platform pro celou Evropskou unii a využití průmyslu 4.0 e, platforma. Je to jako skutečný základ pro obecnou platformu EU, nejenom specifický pro německý průmysl, protože potřebujeme-li nebo musíme-li konkurovat zejména Spojeným státům, tak bychom co nejdříve měli takovéto platformy vytvořit, definovat je a připravit se. A také eh, už eh, proběhla slyšení ve výboru ITRE o průmyslu 4.0 platformě Průmysl 4.0 a jak toho využít v dimenzi Evropské unie. Takže jak vnímáte tyto otázky, tedy eh, otázka obecně spektra a vytváření průmyslových platform během eh, vašeho slovenského předsednictví. Kolegové, máte ještě další žádosti o slovo? Nevidím žádné další, takže mm, se domnívám, že eh, zazněly všechny otázky z naší strany. Děkuji, já se pokusím zodpovědět. zazněla otázka od eh, paní Del Castello Vera o eh, roamingových eh, poplatcích. My si plně uvědomujeme, že rychlost je hlavní hybnou silou, takže musíme spěchat a máme také ambici a jedinečnou příležitost během našeho předsednictví tu dohodu uzavřít, dotáhnout do konce. Nebude to snadný úkol nalézt společnou dohodu eh, se všemi zeměmi, protože pohledy eh, na eh, zacházení s těmito roamingovými sazbami se různí. Takže se bude diskutovat asi o úrovni Eh, tarifu, mm, který by byl dostatečně spravedlivý ke všem zúčastněným stranám a členským státům. Pokud je o regulační rámec. Zahájíme práci rady k tomuto návrhu. Naším cílem je vytvořit eh, správné podmínky pro to, aby digitální eh, služby eh, prosperovaly. Máme tady pravidla telekomu s důrazem na potřeby konektivity pro vzájemné propojenosti. To vše musí být zváženo a musí vzniknout jeden jediný regulační rámec, protože to také těsně souvisí s harmonizací eh, frekvenčních pásem, také digitálním jednotným trhem a my chceme být eh, konkurenceschopní a moderní, aktivní. Musíme to tedy dotáhnout, musíme diskusi zahájit. Okay, was a question of Mr. Tošenovský. Dále tady byla otázka od pana Tošenovského. What is the biggest problem of, uh... Jaký je největší problém v roamingu? To je skutečně velká starost. Budeme se snažit o správnou rovnováhu v tomto materiálu, tak abychom zajistili, že CAPS budou na jedné straně dostatečně nízké eh, a dostatečně vysoké na druhé straně, aby ti přijímající operátoři mohli z toho vytěžit náklady na údržbu nebo prostředky na údržbu sítí. To není snadný úkol nalézt vlastně férovou politiku pro všechny členské státy. Jak víte, poplatky které činili 5 centů eh, před pěti nebo několika lety a eh, Nyní máme jinou směrnou hodnotu, ale bude to předmětem eh, jednání, abychom věděli, kam až můžeme dojít. Další otázka od pana Tošenovského o Galileovi. Eh, Galilea považuji za příležitost, která je i investiční příležitostí. Příležitost stát se nezávislými na GSM, takže je to i strategická pozice a usilujeme o to, abychom se stali součástí vesmírné, evropské vesmírné strategie. A abychom zajistili propojení s aplikacemi a Skytel, který působí na Slovensku je také dobrým příkladem, jak eh, toho využít v oblasti dopravy. Otázka na roaming, to už bylo zodpovězeno. Paní Kalas, investice ta vysoce rychlostní síť bude vyžadovat určitě vysoké investice, ale to je eh, nezbytné a nutné, abychom pokryli hm, všechny ty oblasti v zemích, zejména chceme-li mít eh, konektivitu 5G pro průmysl a hm, propojená auta, autonomní vozidla. Je to tedy nezbytnost. dekarbonizace. To je moje oblíbené téma v dopravě a je to e, jedna z priorit, která možná nepatří na toto forum, ale přístup k dekarbonizaci je skutečně mm, něco velmi závažného a zůstane jim i v budoucnu, protože 70 emisí je e, způsobeno dopravou v zemích. Takže se budeme přísně a úzce zaměřovat na e, letecký, leteckou dopravu a také na námořní e, dopravu. Takže tady je mnoho směrů, jimiž se můžeme vydat, včetně motivace lidí, aby vystoupili z aut a e, využívali alternativní e, způsoby dopravy, to jest vlaky nebo jízdní kola. Také máme velký prostor pro elektrickou mobilitu, e-mobilitu. Je nutno motivovat lidi, aby využívali e, tato vozidla. Bude to také určitě obtížné změnit myšlení lidí, jde o vzdělávání, tradici, zvyklosti lidí. Já vím sám, že mít BMW se čtyřmi konskými silami je skutečně něco důležitého pro eh, váš status, ale z hlediska ekologie to není eh, zas tak přínosné, eh, takže je nutno změnit myšlení eh, lidí. A tady je co dohánět, zejména v oblasti dopravy. Jaká byla další otázka? Jaké máme plány týkající se uh, online platformy pro kolaborativní ekonomiku? Podporujeme takovéto platformy, které rozhodně mění tradiční vztahy B2B a B2C mezi zákazníky a klienty. Také to, jakým způsobem vyhledáváme produkty a služby, to, jak eh, komunikujeme, používáme reklamu a tak dále. Má to opravdu revoluční hospodářský potenciál. Zároveň si ale myslíme, že je legitimní klást si otázky o tom, jakým způsobem chrání tyto platformy spotřebitele, jak zhromažďují a používají údaje, potom také otázku o tom, zda by měli nést odpovědnost za nelegální obsah a tak dále. My vyzveme komisi, aby poskytla eh, informace o aktuální situaci v této problematice na radě pro telekomunikace, což je rada, která se bude konat 2. prosince. To jsou tedy věci, které se tam budou řešit. Potom, jaká tam byla další otázka? Vy jste se ptal, na co jste se ptal? Ptal jsem se, zda slovenské předsednictví bude na radě tlačit na to, abychom vytvářeli společnou evropskou politiku spektra. Je tam ta otázka 700 MHz, což podporujeme. A zajímá nás obecný přístup k této problematice. Samozřejmě to není jednoduché, ale zajímalo by mne, zda jste připraveni či ne. Ano či ne. Možná by to takto stačilo. Ano, jsme připraveni. Ano, to je rozhodně podmínka, protože z hlediska parlamentu je to velice důležité i v kontextu celého telekomunikačního balíčku. Takže já vám velice děkuji, děkuji vám také za odpovědi a i obecně za zapojení eh, do této věci. Během předsednictví vám přejeme hodně úspěchů během celých šesti měsíců. Pozítří se bude v Bratislavě konat eh, to setkání. Je velice důležité, abychom my všichni během slovenského předsednictví byli na Slovensku, takže já tam poprvé pojedu v červenci, potom znovu v září a potom zbytek bude ještě záviset na vašich pozváních. Ještě jednou vám tedy přeji hodně úspěchu a uvidíme se zase někdy příště v parlamentu. Děkuji, děkuji já vám za tuto příležitost. Eh, děkuji. Milí kolegové, dámy a pánové, teď přistoupíme k dalšímu bodu, bod číslo 5. Strategie EU pro skapalněný zemní plyn a skladování plynu. Znamená to skapalněný zemní plyn, LNG a strategie na toto téma za Evropskou unii. Je to takový obecnější eh, balíček o zemním plynu. A jak jistě víte, náš kolega, který je odpovědný za tuto problematiku, pan zpravodaj, je Andras Georg. Takže prosím, pane kolego, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, já bych chtěl v první řadě poděkovat všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy a kteří přispěli k vytvoření této zprávy. Dostal jsem asi 265 pozměňovacích návrhů a tyto návrhy představují celou řadu různých názorů, ale nebylo to zase nezvladatelné. Domnívám se, že váš příspěvek umožní eh, tu zprávu doplnit a myslím, že nakonec budeme mít k dispozici opravdu souhrný rámec. Když jsem pracoval na této eh, otázce, zaměřil jsem se hlavně na zaměření, rovnováhu a zastoupení, takové tři hlavní věci. Chtěl jsem, aby zpráva byla zaměřená na strategii pro skapadněný zemní plyn a skladování plynu, aby tam nebylo nic navíc, ani nic tam nechybělo. Myslím, že bychom se měli vyhnout tomu, abychom tam věšili další otázky jako na vánoční stromeček, věci, které s tím nějak nesouvisí. Byla by opravdu velká chyba, kdybychom eh, se spletli v tom, eh, v čem je naše úloha, abychom eh, dělali něco, jako tomu bylo u energetické unie, nebo předjímali věci, které ještě nenastaly. Potom druhá zásada spočívala v tom, že jsem se chtěl eh, držet správné rovnováhy, pokud je o zeměpisnou rovnováhu, ale také obsahovou. Tato strategie je důležitější pro některé členské státy než jiné. O tom není žádných pochyb. Některé členské státy mají šest eh, terminálů pro skapalněný zemní plyn, pro eh, tedy e, znovu splinování a některé vůbec. Některé členské státy mají velké kapacity pro skladování plynu a některé vůbec žádné. Takže my bychom měli vytvořit takové řešení, které bude vyhovovat všem. Rovnováha je potom také důležitá, pokud je o cíle. Zpráva se řídila třemi cíly eh, energetické unie, zajištění eh, dodávek, podpora udržitelnosti a podpora konkurenceschopnosti na základě eh, dostupných cen. Všechny ty tři aspekty tam musí být, tak aby ta zpráva měla nějaký smysl. A potom třetí zásada, kterou jsem se řídil, spočívala v tom, že moje zpráva měla zastupovat názory celého parlamentu do té míry, do jaké je to možné. Chtěl jsem, aby u těch kompromisních návrhů byly zastoupeny všechny skupiny a chtěl jsem co nejvíce těch návrhů do zprávy zapracovat. Nakonec jsem asi třetinu těch pozměvacích návrhů do textu začlenil. Je velice důležité to, aby si zpráva získala co největší podporu v parlamentu obecně. Já si myslím, že ty tři cíle, které jsem si stanovil, spolu vzájemně souvisí. Zpráva si může zajistit velkou podporu pouze pokud bude zacílená a vyvážená. A je samozřejmě v našem vlastním zájmu, abychom zajistili velkou podporu pro tu zprávu, protože pouze tak bude eh, hlas parlamentu nejvíce slyšet mezi občany v průmyslovém odvětví a tak dále. My se musíme přenést eh, před, eh, přes interní roztržky a musíme hovořit jedním hlasem. Takže kolegové, já vám velice děkuji za to, že jste tímto způsobem přispěli k mé zprávě. Zvláště děkuji stínovým zpravodajům a budu se těšit na společnou práci. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Děkuji vám za poznámky k vaší zprávě. A teď dostanou slovo stínový zpravodajové. Za SD Flávio Zanonato, prosím. Děkuji pane předsedo. Já jsem chtěl poděkovat eh, panu Andrea Djurkovi, panu zpravodaji. Já jsem se účastnil eh, vyjednávání a jak říkal pan zpravodaj, tak opravdu nám šlo o to, abychom dosáhli kompromisu. I já jsem si jist, že tento, v tomto duchu budeme pokračovat i nadále, že se nám podaří zajistit velkou podporu. Pokud je o pozměvací návrh, mám, mám pocit, že celá řada těch návrhů má stejný cíl a měli bychom se snažit nějak eh, nějak eh, sloučit nebo shrnout ty různé názory kolegu. Já myslím, že jeden z bodů, kde by se to dalo takto uh, sloučit, je otázka dekarbonizace z dlouhého období. Je důležité, aby EU měla nějakou dlouhodobou strategii, dlouhodobou a střednědobou. A měli bychom se v rámci ní zaměřit na význam eh, snižování poměru fosilních paliv. Pro Evropu je zásadní to, aby to bylo také v souladu s cíly, které jsme si stanovili do roku 2050. Potom druhý bod, kde je možná konvergentnost, je optimální používání existujících infrastruktur v této oblasti. Je nespochybnitelné to, že teď se existující struktury používají příliš málo a je opravdu v zájmu náš všech podpořit eh, širší využívání těchto struktur. Musíme vycházet z regionálního přístupu a to eh, může být velice přínosné pro celý energetický trh. Toto platí zvláště pro eh, jeho jižní a severní koridor a také severně, pardon, eh, východní a západní koridor, což může na pomoci těm nejrizikovějším zemím. Pokud je o používání LNG v oblasti dopravy jako alternativní palivo, mám pocit, že se shodujeme na příležitostech, které toto může mít když to srovnáme s jinými více znečišťujícími palivy. Je opravdu velice důležité zdůraznit, že toto se ovšem musí stát eh, pouze eh, že to nesmí být na úkor obnovitelných zdrojů energie. Potom eh, jedna taková vsuvka, to se netýká úplně to, této zprávy, ale připomínám, že metan je také skleníkový plyn. Je to skleníkový plyn, který má ještě větší dopad negativní než CO2. Takže jeho používání v dopravě a jinde je také trochu spochybnitelné. Metan by se neměl dostávat eh, ve velké míře do atmosféry, což ovšem není přímo eh, předmět této zprávy. U všech těch bodů eh, musím říct, že pan zpravodaj byl ochoten diskutovat, eh, spolupráce byla velice kvalitní a myslím si, že díky tomu dosáhneme kvalitní zprávy, která eh, si nakonec získá velkou parlamentní podporu. Děkuji. Děkuji, milý kolegu. Za EKR pan Evšen Tošenovský. Prosím. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Já bych v prvé řadě chtěl poděkovat a velmi ocenit už ten první návrh od pana kolegy Gierka, protože ji považuji skutečně za velmi dobrý bylo to skutečně skvělé východisko k této diskuzi. Eh, navazuji i na to, co on říkal v úvodu, eh, že bylo snahou, aby se tato zpráva týkala skutečně LNG a eh, určovala priority a body důležité pro LNG a nezastupovala obsahově energetickou unii a nezabíhala do jiných sfér, jiných materiálů, jiných, jiných zpráv, které se zabývají něčím jiným. Proto eh, my jsme a budeme se snažit podporovat, aby jsme nenahrazovali aktivity týkající se například energetické efektivity obnovitelných zdrojů, protože toho se týkají jiné materiály. To navazuji na slova pana kolegy Gierka, které považuji za velmi důležité, abychom z toho neudělali eh, vánoční stromeček, tak jak někdy se nám stává u zpráv, že začneme na to nabalovat další, další problematiku. Co považuji za, v tomto materiálu za důležité, je eh, určitě dostupnost LNG napříč Evropou, aby to nebylo vázáno jenom na eh, několik eh, desítek terminálů, které budou dostupné, protože si musíme uvědomit, že LNG má plnit jednak to, co je v energetické unii obsaženo, že zvyšuje energetickou bezpečnost rozptylou dodávek, omezuje právě to monopolní postavení dodávek plynu a to velmi Evropa potřebuje, že potřebujeme z důvodu bezpečnosti, stability celého systému několik vstupů, které, které přicházejí eh, z LNG a dávají nám tuto flexibilitu a, eh, a nezávislost na jednom místě dodavatelském. Proto si velmi cením a děkuji za tu diskuzi i e, v rámci e, stínových zpravodajů se zpravodajem. E, ta spolupráce je skutečně velmi dobrá a cením si tohoto přístupu pana Gierka k celé toto zprávě a těším se na další spolupráci. Thank you once more. Thank you very much. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane kolego. A dalším řečníkem jménem ALDE je paní Karolina Puncet. Je teprve tři měsíce plnoprávnou členkou našeho výboru. Děkuji. A předně Chci jménem stínových zpravodajů poděkovat eh, panu eh, zpravodaji za konstruktivní přístup eh, a k tomu, že zahrnul nebo zohlednil všechny názory, které byly velmi různorodé. Děkujeme za tento jeho konstruktivní a vstřícný přístup. Důležité mi připadá toto. Měla by existovat široká většina proto, abychom eh, mohli vyzvat eh, komisi k tomu, aby se neopakovaly chyby minulosti. Aby nedošlo k tomu, že učiníme velké investice, které ale eh, v posledku nic nepřinesou. Odhady spotřeby musí eh, být vypracovány eh, objektivně a také nezávisle. Myslím, že eh, proto existuje napříč frakcemi široká většina, která toto podpoří. A dále bych chtěla ještě doplnit, že obnovitelné zdroje považuji za velmi důležité. Plyn je důležitý, ale obnovitelné zdroje jsou taktéž důležité a spotřeba zemního plynu by měla být postupně snižována, zatímco spotřeba obnovitelných zdrojů zvyšována, Tak, abychom všichni přispěli k e, boji proti klimatickým změnám. A dále ještě bod e, na kterém jsme se ještě neshodli, ale naše e, frakce jej prosazuje emise metanu. Náš eh, kolega ehm, to již uvedl. Evropa se nezbaví své zodpovědnosti v tomto ohledu. A je také jedním z největších dovozců a spotřebitelů eh, eh, plynu. Emise na světě, emise eh, metanu jsou mnohdy 80krát nebezpečnější než zemního plynu a to se týká jiných zemí světa, protože to výrazně přispívá k oteplování planety. Takže Měli bychom požadovat udržitelnost, tak jak to děláme i u dřeva. Požadujeme těžbu lesů tam, kde je to udržitelné a to tež by se mělo týkat plynu. Eh, kompromisním eh, pozměňovacím návrhem chceme dosáhnout toho, aby byly prověřeny ty technologie, které produkují nejvíce metanu. A členské státy by měly být povinovány takovéto technologie podporovat, aby bojovali účinněji proti klimatickým změnám. Děkuji pan Jakob Talunde za zelené, eh, který tady zastupuje pana Eriksona respektive je rovněž novým členem, eh, náhradníkem nebo místo panem Riksonem, protože eh, náš bývalý kolega se stal novým členem vlády eh, jeden z mnoha dalších. Přicházíme tak o naše členy, kteří přestupují do vlád evropských států. Takže asi vaše budoucnost bude ve švédské vládě. Já doufám. Eh, děkuji, pane předsedo, a děkuji také zpravodaj za eh, určitý pokrok eh, v tomto materiálu, i když z našeho úhlu pohledu je ještě před námi dlouhá cesta. Za prvé, tato strategie nesmí existovat ve váku, ale musí být zasazena do kontextu a tento kontext jsou širší evropské klimatické a environmentální priority. A musíme mít také eh, strategii exitu pro plyn. To by eh, mělo eh, vlastně strukturovat celou tu politiku a investice. Musíme také uznat trendy ve spotřebě plynu. Stávající rozvojové plány EU, pokud jde o plynové, plynovou infrastrukturu, vycházejí z rostoucí spotřeby, ale přitom spotřeba plynu v Evropě klesá. Evropská unie už může eh, z LNG zajistit 50 eh, své spotřeby a díky úspěšné implementaci energetické účinnosti a politiky obnovitelných zdrojů a také eh, implementace cílu 2030 bude tento vývoj pravděpodobně pokračovat a to musí být zahnuto i do zprávy. Za třetí, potřebujeme zlepšenou analýzu poptávky, mm, tak jak to požaduje zpráva účetního dvora a další komise by měla eh, revizovat revidovat své analýzy a nahradit eh, eh, je reálnými daty. A za čtvrté potřebujeme eh, zlepšit také situaci ohledně úniku metanu významné, eh, eh, dochází k významnému úniku metánu a metán má potenciál přispívat k globálnímu oteplování výrazně vyšší než CO2 a to má velký dopad na klimatické změny. Takže plyn nelze považovat eh, za nízkouhlíkový zdroj energie. Musíme si také uvědomit, že většina nového LNG na globálním trhu bude pocházet z USA a Austrálie, který, které, které zejména spoléhají na fracking dumping a e, my e, musíme domýšlet i environmentální a sociální e, dopady produkce LNG. a zejména dopady na skleníkový plyn na emise skleníkových plynů. Děkuji. A táží se, zdali se hlásí ještě někdo další za politické skupiny. Paní Vermeo, tentokrát za GUE. Děkuji vám, pane předsedo. Já si dovolím omluvit pana Neoklise, který se dnes nemůže zúčastnit. Evropa by to neměla přenechat trhu, jak by měly vypadat další strategie. Eh, trh eh, nebo eh, oligopol nemůže koordinovat zdroje tak, aby to sloužilo blahu všech. Vím to, viděli jsme to například na Kypru, ale vidíme to také u jiných zemí, které jsou závislé Eh, protože ve Španělsku eh, se eh, to dostalo do rukou spekulantů. Jsou tam prázdné cisterny, které jsou rentabilní pouze, když jsou vysoké ceny plynu, ceny elektřiny. Proč by se měl plyn skladovat jako v Doňana? To je z hlediska ekologické politiky nesmysl. Bez ohledu na to, jaký dopad to má na životní prostředí. Zemní plyn znamená fracking v Evropě, ve Spojených státech, v Kanadě. Potřebujeme racionalizaci v energetické politice eh, tím, že budeme zvyšovat účinnost. Energie musí být demokratická. A to není možné zatím takto zřídit. My chtě, chceme k tomu přispět eh, naší frakci a také tuto strategii sledovat. Děkuji. Děkuji. paní Pilartika s celým jménem eh, všech zbývajících. Ano, děkuji, děkuji vám za takovou čest. Budu hovořit svým mateřským jazykem. Eh, eh, děkuji mnohokrát panu Dělkovi za jeho práci. Stínoví zpravodajové již jeho práci dostatečným způsobem ocenili. Musím zdůraznit ještě jednu věc. Tato zpráva musí být vyvážená, ale musí mít také jasný fokus, jasné zaměření. Platí to pro ostatní zprávy stejným způsobem, ale eh, o této zprávě to platí zejména. Nemáme tady stavět žádný vánoční stromeček, kdy budeme mít eh, na tom navěšené všechny naše vize. Jinak eh, ta zpráva ztratí svůj smysl a cenu. To již řekli mnozí předřečníci. Potom vzniká taková pestrá směska, kde nikdo potom už nerozumí ani přesně, o jde, a ani občané. Eh, potřebujeme v této zprávě jasný cíl. A to, že skapaněný zemní plyn přispívá k diverzifikaci zdrojů závislost eh, eh, bude odstraněna díky dobrému zásobování, dobrým dodávkám. Eh, v četných zemích je stále ještě závislost na jednom jediném dodavateli. S kapalněným plynem bychom chtěli dosáhnout toho, že se zvýší bezpečnost zásobování zvýší se diverzifikace a četné země eh, se zbaví závislosti. Toto téma eh, už se souvisí s dalším tématem. Eh, o tom svědčí také četné pozměňovací návrhy. Eh, struktury propojení eh, v rámci členských států jsou velice důležité, protože jinak ten trh na konci nebude správně fungovat. Mine eh, se ten cíl diversifikace a také již padla zmínka o tom, že je třeba optimalizovat struktury, být opatrnými, při nových investicích. Nepotřebujeme přebytečné kapacity pro e, zásobníky plynu. Dáváme přednost e, těm částem infrastruktury, které již existují. A kdybychom došli k závěru, že je třeba nové investice, tak potom mají být podporovány nové projekty. Ale můžeme to zatím ponechat tak, že myslím si, že v tomto parlamentu dosáhneme eh, většiny hlasů pro tuto zprávu. Podporujeme především diversifikaci eh, dodávek a zásobování. A to jsou cíle, které parlament eh, může bezpodmínečně podpořit právě v této situaci. Děkuji. Jménem Evropské komise generálního ředitelství pro energetiku pan Matěj Kraj. Omlouvám se, pokud jsem nevyslovil vaše jméno úplně přesně. Děkuji, pane Bosku. Milí členové Evropského parlamentu, chci vám velice poděkovat za kvalitní spolupráci v této otázce. Ta spolupráce byla opravdu dobrá s eh, různými poslanci a stínovými zpravodavy a plně souhlasíme s hlavními závěry zprávy. Zohledníme je v naší další činnosti, a to konkrétně, když se budeme věnovat eh, diversifikaci za účelem vylepšení eh, zabezpečení dodávek plynu v Evropě. To zmiňovali někteří z vás. Je pravda, že musíme nalézt tu správnou rovnováhu, potom udržitelnost a LNG a celkově eh, plyn musíme chápat v celkovém kontextu klimatu a energetiky. Do roku 2030 a 2050 máme stanoveny určité cíle, musíme zajistit přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku, musíme splnit také cíle týkající se energetické eh, efektivnosti. Je pravda, že poptávka po plynu se bude snižovat a my jsme zjistili, že když se bude snižovat také dovoz, a také produkce u nás se bude snižovat, tak eh, dovoz zůstane na stabilní úrovni. A pravděpodobně nebude v budoucnu nutné dovážet eh, obrovské objemy plynu. Musíme pouze zajistit, aby LNG nebyl chápán jako překážka Plyn je naopak eh, doplňkem, doplňuje obecně obnovitelné energie. Je to nejméně znečišťující palivo a doplňuje tedy eh, celkový obrázek. Únik plynu během dopravy, v tomto případě tedy skapání zemní plyn a jeho únik, na to musíme pracovat eh, s regulátory po celém světě a s plinárnami musí to opravdu brát vážně. Jak už zaznělo, na vnitřním trhu musíme zajistit, zajistit eh, dostupnost, dostupnost cen eh, plynu. Nesmíme, eh, respektive musíme stavět na tom, co už máme na existující infrastruktuře, Musíme se na to dívat eh, ze střednědobého a dlouhodobého hlediska. Poptávka po plynu se bude i nadále snižovat z důvodu energetické efektivnosti, takže teď opravdu není odvodněné zahajovat obrovské investice do terminálu LNG. Opravdu není nutné stavit terminály LNG ve všech členských státech, naopak zaměřit se na to, co máme, propojit ty existující, tak aby všechny členské státy měly k terminálu přístup a také ke skladování plynu. Také musíme úzce spolupracovat s hlavními partnery, také v oblasti udržitelnosti. Už zazněly Spojené státy, Austrálie, ale důležití partneři jsou také v zálivu a v Africe. Budou i nadále vyvážet LNG. Celkově tedy jsme velice vděční za spolupráci s Evropským parlamentem v této věci a budeme se těšit na další činnost. Členské státy teď musí zajistit, aby projekty e, zaměřené na propojení existujících struktur opravdu byly provedeny. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji za prezentaci. Jménem Evropské komise. Takže jsem z toho pochopil, že se nechystáte na příliš mnoho investic, obecně řečeno, dobrá. A co si myslíte vy, náš hlavní zpravodaj, pan Andráš Dürk. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně na závěr tohoto kola. Chtěl bych poděkovat mnohokrát kolegům za eh, podnětné připomínky a na základě toho, co jsem dnes slyšel i na základě zkušeností, našeho velmi úspěšného prvního stínového setkání. E, se skutečně těším na e, reálnou možnost dobrého kompromisu. Myslím, e, že získáme co nejširší možnou podporu, protože když budeme promlouvat jedním jazykem a budeme moci ovlivňovat tím pádem tuto důležitou část energetické politiky, bude to ku prospěchu všech. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem kolegům za zprávu, prezentaci, děkuji vám všem za diskusy, za poznámky, za eh, vyjádření Evropské komise. Zítra ráno v 9 hodin eh, se sejdou koordinátoři a v 10 hodin hlasujeme. Eh, takže se sejdeme v 10. Koordinátoři ovšem již v 9. Děkuji vám všem a uvidíme se.